You have a German chairman for the moment. Be careful. <laughs> no It's written there. It's called. It's a pleasure for me. Welcome. Kolegyně a kolegové, je pro mě potěšením, že vás mohu všechny přivítat na ustavujícím eh, zasedání vyšetřovacího eh, výboru pana, který se bude věnovat eh, šetření nelegálních daňových praktik pana, myslím, že těžko bychom dali dohromady ta čtyři písmenka z celého toho předlouhého názvu výboru pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, ale pana, zahajuji schůzi a chci upozornit na to, že cílem je ustanovit náš výbor tím, že zvolíme předsedu, místo předsedy podle pravidla 198 a 104 jednacího řádu. Jde o to zvolit nejprve předsedu a potom místo předsedy. Jména stálých zástupců, kteří se účastní hlasování, musí být zveřejněna a dojde-li ke změnám podle toho, co jednotlivé frakce už předložily. Musí to být byru oznámeno před volbou. Zatím jsem nedostal žádné nové indikace, takže předpokládám, že mohu pracovat se seznamem, jak mi ho předali politické skupiny. Ověřuji to a již jsem to i spočítal, že kvórum nutné pro platné hlasování bylo splněno, byla by to čtvrtina. Vidím, že je nás tady víc než 17 členů tohoto výboru a doufám, že tak tomu bude i nadále. Doufám, že docházka bude stejně dobrá v budoucnosti, jako je dnes na ustavující schůzi. Tak a tím se dostáváme přímo k bodu číslo jedna pořadu jednání, což je zmíněná volba předsedy prosím o nominace a připomínám, že kandidát musí být nominován buď frakcí, anebo alespoň 5% členů výboru. Jenom připomínám, abychom věděli, jaká jsou pravidla. A teď tedy vás žádám o vaše návrhy, Darius Rosaty. Děkuji, pane předsedo. Pověření frakce EPP předkládám kandidaturu kolegy Venera Langenho. Víme, že je to velice zkušený poslanec, který je v Evropském parlamentu již přes 20 let. Mimo jiné členem výboru Econ, má spoustu zkušeností v ekonomice, v daňových otázkách a myslím, že je to skvělý kandidát na eh, předsednictví tohoto výboru Werner Langen. Děkuji, to je nominace za stranu Lidovou EPP Werner Langen. Langen, pan Venen Langen je plnoprávným členem. Teď se ho zeptám, zda by byl ochoten převzít tu nominaci a zda je připraven podepsat onu deklaraci finančních zájmů. Pan Langen, děkuji za podporu, všechno je v pořádku vyjasněno a přijímám nominaci. Překládám, eh, přijímáte nominaci a předložil jste ono prohlášení o finančních zájmech takže je na vás, zda to budete akceptovat potleskem, jiného kandidáta nemáme. Takže pan Langen byl tímto zvolen předsedou tohoto výboru a to mi teď dává šanci, abych se s ním vyměnil židli. Děkuji vám. Yes, <laughs> Thank you very... Děkuji vám za vaši velkou podporu a rád bych, aby tato práce výboru pana byla transparentní, jednoduchá, spravedlivá a dobrá, hlavně co se týká výsledku naší závěrečné zprávy. Teď přejdu do své mateřštiny, do Němčiny. Máme tlumočení, jak se tak dívám, do všech jazyků, členů. Tak bych ještě jednou rád poděkoval Německy za důvěru, kterou jste mi projevili. Je to důležitý úkol, v němž parlament musí ukázat, že daňová spravedlnost, otázka daní se tu bere vážně a budeme se opírat o výsledky práce výboru tak se a tak se dva. Všem kolegům nabízím férovou a otevřenou spolupráci s dobrými výsledky a vyšetřovací výbor je jedním z nástrojů, které máme k tomu, abychom mohli svou pozici ozřejmit a prosadit i ve vztahu ke komisi a ostatním členským státům. Proto doufám na dobrou a důvěryplnou spolupráci se všemi kolegyněmi kolegy, s koordinátory a s místopředsedy, které za chviličku zvolíme a doufám, že na konci onoho ročního mandátu budeme schopni předložit dobré výsledky. Ještě jednou vám děkuji za vaši širokou podporu. Teď se dostáváme k bodu číslo dvě a to je volba místo předsedů. Podle usnesení pléna stojí psáno, že výbor má mít čtyři místo předsedy. tento vyšetřovací výbor. Máme návrhy. Nejprve se zeptám, zda jsou i nějaká přání nad rámec toho seznamu, než začneme volit. Má k tomu někdo nějak něco? Pokud se tak dívám, tak tomu tak není. A teď se tedy dostaneme k prvnímu místo předsedovi. Je to dohoda generálního tajemníka, co tady mám eh, prvním Místo předsedou by měl být zástupce frakce SAD a proto prosím tuto frakci o návrhy. Pan kolega Zimon. Já bych za frakci SAD navrhl kolegyni Anu Gomeš. Ano, i tady platí, co právě řekl pan Ferber. Nejdřív musíme uh, konstatovat zástupce, než je možno zahájit hlasování. Potom musíme zkontrolovat, zda je dosaženo kvórum nutné pro platnou volbu, to je zřejmé, že je. A kandidáti jsou tedy navrženi jako první návrh sociálních demokratů. Pro forma se musím zeptat, zda jiné frakce mají další návrhy. Není tomu tak? Takže paní Gomez je přítomná, právě jsem ji viděl, ano, sedí přímo naproti. A já se zeptám, zda potřebujeme tajné hlasování. Není tomu tak, takže můžeme aklamací Anu Gomez zvolit první místo předsedkyní. Srdečně gratuluji, paní kolegyně. Tady máte svou židli, prosím. So auf der na seznamu návrhů máme druhého místopředsedu. Tady právo návrhu má frakce EKR. Máte návrhy, kdo je tady, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z pověření frakce EKR chci nominovat Paní Pirko Ruhonen Lerner je po mé levici. Pirko Ruhonen Lerner. Děkuji. Pro forma se ptám, zda jsou i další návrhy. Není tomu tak. Přejete si tajnou volbu? Nikoliv. Tak i tady poprosím o souhlas aklamací. Tím se paní Pirko Rohonen Lerner stává druhou místo předsedkyní. Právo návrhu na třetího místo předsedu má frakce GUE. Prosím o návrhy, kdo přijde s návrhem. Děkuji. My bychom chtěli za GUE ND navrhnout pana Fabio De Masio. navržen kolega Fabio de Masi. Má někdo další návrh? Není tomu tak. Přejete si tajné hlasování? Taky nikoliv. Takže Fabio de Masi je tímto aklamací zvolen. Gratuluji. Máte teď židli tady vepředu. A pak čtvrtý místo předseda Tady mají právo návrhu zelení. Prosím Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Jménem zelených bych chtěl navrhnout Evu Žolí, statečnou a ctihodnou dámu z naší frakce. Bývalá kandidátka prezidentských voleb ve Francii, tedy Eva Žolí ze Zelených. Máte další návrhy? Není tomu tak. Přejete si tajné hlasování? Také nikoliv, takže i tady můžeme hlasovat aklamací a zvolit Evu Žolí. So, meine... Tak, dámy a pánové, teď jak se sluší a patří, máme předsedu a čtyři místopředsedy. Ještě se zeptám, zda máte někdo nějaké další poznámky nebo návrhy. Pan Simon, prosím. Já jetzt wochenlang über die zusammen Týdny jsme konstruktivně diskutovali o složení tohoto výboru, proto si myslím, že i složení eh, předsednictva by se mělo uzavřít v konstruktivním duchu. Dnes ráno se objevilo přání od několika stran, aby bylo pět místo předsedů a pátý za frakci ALDE. My to nemůžeme rozhodnout, protože o počtu místo předsedů musí rozhodnout nejdřív konference předsedů. Ale chtěl bych říct, že poté, co v tomto parlamentu, když se podíváme Eh, se proto vyslovila velká řada politických stran, tak poprosíme konferenci předsedů, aby se k tomu vyjádřila a aby umožnila funkci pátého místo předsedy pro frakci ALDE. Má k tomu někdo něco? Já to považuji za rozumné, ale vidím-li to správně, je nutné, aby to bylo schváleno předsednictvím parlamentu, protože plenární eh, schůze se vyslovila pro čtyři. Teď pan Rosaty, prosím. Eh, Pane předsedo, já bych chtěla pouze říci za skupinu EPP, podpořit tento návrh. Samozřejmě si myslím, že je dobré, aby zde také byl zástupce nebo zástupkyně eh, skupiny ALDE v tomto vyšetřovacím výboru, respektive v tom běru. Děkuji. Děkuji, tedy procedurálně. Myslím, že nejdřív Potřebujeme ten souhlas konference předsedů a pak až dodatečnou volbu, k níž se potom vrátíme v první řádné schůzi po této ustanovující. Je někdo proti tomu, abychom napsali takovýto dopis? Nevidím, že by někdo byl proti, takže tímto konstatuji, že tato žádost, s níž přišla sociální demokracie a podpořila to strana Lidová, je podpořena všemi frakcemi. Je to tak? Ano. Dobrá, takže navrhuji, abychom liberály, až budeme mít eh, to rozhodnutí, liberály požádáme, aby na první schůzi přišli s návrhem. Dobrá, tím je normální pořad jednání uzavřen. Samozřejmě máme přípravu od sekretariátu a podle přípravy sekretariátu Jenom abyste věděli, se předpokládá následující. Po ustanovujícím zasedání bude první schůze koordinátorů, následovat bude podle časového harmonogramu první pracovní schůze 29. září. To sekretariát ustanovil. Víte, že jsou tady termínové kolize, je tady mnoho kolegů z výboru e- Econ a Libé. A počátkem a v polovině září budeme mít dvě další schůzky koordinátorů, kde se rozhodne, jak dále postupovat. Návrh sekretariátu na první schůzi, chtěl bych to tady říct, koordinátoři to ještě neschválili, bude slyšení novinářů, kteří zveřejnili Panama Papers. Tím odstartujeme, tak zní návrh sekretariátu. Tak, máte k tomu někdo něco? Nevidím. Pak bych eh, ještě jednou chtěl srdečně poděkovat. Cíl tohoto výboru je jasně definován eh, v zadání a sice prověřit porušování práva proskoumat situaci související s praním špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. To všechno v souladu s článkem 198 jednacího řádu. Dále bude o to prověřit eh, nedostatky v práci komise členských států, vyhodnotit výsledky práce výboru jedna, tak z dvě a nakonec formulovat doporučení pro budoucí legislativu, samozřejmě i s ohledem na to, že je třeba vyvinout jistý tlak. Jako poslanci parlamentu víme, že hlavně členské státy se rozpohybovávají velice těžko a pomalu. A my jako kontrolní instituce komise Musíme využít tohoto nástroje a musíme sledovat výsledky práce výboru TAX 1 a TAX 2. Máme na to 12 měsíců od zveřejnění usnesení. Usnesení padlo 8.6. 26.6.2016 to bylo oficiálně zveřejněno tedy náš mandát, aniž bychom žádali o prodloužení, skončí koncem června 2017, to znamená na plenárce v červnu 2017. Pokud nedojde k nějakým důvodům, které by si vyžadovaly prodloužení existence, musíme mandát završit. To je přehledná doba, která vyžaduje od všech intenzivní práci. A už dnes vás Prosím, nebyl jsem členem výboru tax, ale z hosta jsem tam byl jako host. Prosím ty, kdo se nechali zvolit, aby také pilně docházeli, abychom mohli pracovat intenzivně a v jiné funkci jako předseda jsem vždycky dbal na dobrou docházku. A v delegaci, do, do delegace do Asie se dostali jenom ti, kdo chodili na schůze a předpokládám, že i tady na to budu dohlížet, aby nakonec ti, kteří se nepodíleli pilně na práci, nežádali o řečnickou dobu a tak dále. Děkuji vám a ptám se, zda má někdo do bodu různé něco, s čím bych chtěl přijít. Pan kolega Teurer. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Vím, že tohle možná ještě není ta pravá chvíle, to pravé místo, ale je známo, že co se týče práce v tomto výboru, chceme mít i spolu zpravodajství. O tom budeme hovořit ještě jinde. Chci jenom kolegyním a kolegům už teď říct, že frakce ALDE bude navrhovat českého kolegu pana Ješka na jedno z míst spoluspravodajů. Děkuji. Máme neoficiální ujednání, že sociální demokraté mají právo návrhu. Máte vy, prosím, už návrhy? U nás ještě probíhá řádná procedura. Až ta procedura proběhne, tak sdělíme svůj návrh. Děkuji, pane Simone, mám proto pochopení. Není důvod se dál ptát? Nevidím, že by se hlásil někdo další, tedy končím schůzi. Děkuji za zájem, děkuji tlumočníkům, děkuji za účast a už teď vám všem přeji krásné odpočinku plné prázdniny.